Vy určitě mm, mm, mm, to bude muset podléhat určitým kontrolám a dohledu, e, tak jak to e, figuruje v ústavním pořádku, tak jak to i zakotvuje ústava a Samozřejmě e, bude to i podlehat nadnárodním orgánům jejich dohledu, jako je třeba Rada Evropy a Evropská unie, které dbají na dodržování základních práv, ale nemohu nezmínit zde, eh, co jsem právě si vyslechl, pokud jde o ochranu menšin ve španělské ústavě. O tom eh, jsme slyšeli i další eh, ústavy, zmínil pan Sayer, jako kdyby snad E, španělská e, ústava někoho diskriminovala. Vůbec o tom nemůže být ani řeč, že by někoho diskriminovala, takže zde existuje, e, to je velká rovnováha v naší ústavě, to je něco jiného než maďarská ústava a zde i to eh, všechno bylo již debatováno eh, v rozpravách v našem parlamentu, protože samozřejmě i maďarská ústava přece musí respektovat politickou eh, pluralitu a takové ty základní pravidla hry. Grazie per... Děkuji. Za ALDE má slovo paní Weber, dvě minuty třicet. Thank you, chair. Děkuji za slovo, paní předsedající. Nový základní zákon v Maďarsku je pravděpodobně příliš kontroversním textem pro ústavu. Řekli by mnozí, v podstatě to prošlo parlamentem pouze po měsíční veřejné eh, debatě. Občanská společnost, eh, jakož i Benátský výbor, vyjádřili obrovské